it was on already, so everybody heard what we are preparing. Okay. <laughs> Hi. So, uh, well, I, uh, dear colleagues. Vážení kolegové, po, prosím vás o klid, mohl bych také použít toto kladívko a nebudu váhat. A s vaším svolením bych chtěl zahájit naše odpolední schůzi. A jako první asi musím všechny přivítat po prázdninách. Určitě jste dělali spoustu věcí během dovolených. To asi platí pro všechny tady v parlamentu, protože se odehrála celá řada věcí ehm, během těch posledních týdnů, což mělo vliv na dění v Evropě a také tady v Evropském parlamentu. Nejprve program našeho zasedání, ten jste všichni dostali, takže byste ten program měli znát. Pokud nemáte žádné námitky, tak navrhuji přijmout pořád jednání. Děkuji. A tím se dostáváme k našemu druhému bodu, což je schválení zápisu z předchozí schůze 15. 16. června a 29. června. Zase, jako obvykle, budeme považovat tento zápis za schválený, pokud nikdo nezašle žádné připomínky do konce naší dnešní schůze. Děkuji vám. A teď bod 3, dělení předsedy. Naše zasedání se přenáší na internetu a máme také tlumočení do všech našich jazyků. A proto bych vám také chtěl říct, abyste mluvili přiměřeně dané situaci. Měli jste dostat materiály k dnešnímu zasedání, ale pokud tu máte nějaké otázky, tak se obraťte na sekretariat. Další eh, sdělení předsedy se týkají dohody o obchodu s Větnamem. 4. srpna Evropská komise oznámila, že bylo dosaženo v zásadě dohody s Větnamem o volném obchodu po a půl letech velmi intenzivních jednání. V tom svém oznámení komise také prohlásila, že všechny zásadní otázky byly vyjednány a obě strany dosáhly vzájemně prospěšného balíčku. Konec citátu. Komise také uvedla, opět cituji, že Vědnavací týmy na základě dosažené dohody budou pokračovat v procesu, kde se budou řešit eh, eh, formální věci, tak aby mohl být schválen eh, schválečná konečná podoba textu, který potom bude předložen radě a parlamentu. Konec citátu. Což si myslím, že pro náš výbor je dobrá zpráva. A chtěl bych poděkovat vyjednávacímu týmu komise. Jednání s Větnamem, jak víte, byla jedna z velkých priorit našeho výboru. Také jsme měli velmi silně zastoupenou misi do Větnamu na jaře tohoto roku. Tam jsme se setkali s našimi protěžky, hovořili jsme o této dohodě, setkali jsme se také s premiérem a tam jsme mu podrobně popsali naše priority. Velmi pozorně jsme sledovali vývoj jednání, měli jsme také stáleho zpravodaje pro tuto otázku pana Zahradila a teď tedy eh, budeme sledovat dotažení do konce této dohody s Větnamem. Dále se jednalo o inventálních produktech, to se konalo 27. až 31. července v Ženevě. Na základě toho eh, vznikla ministerská dohoda, tu jste měli obdržet. Ten návrh textu obsahuje několik oddílů, které teď mají novou strukturu, kde jsou také popsány interinstitucionální eh, aspekty a eh, časový harmonogram. Teď tedy to bude do dalšího kola, které by se mělo konat 16. až 22. září. A čtvrté zasedání byl vyslanců zástupce parlamentu se bude konat tento týden ve středu, tedy 2. září. Organizátoři je stála delegace Evropského parlamentu a tato konference bude rozdělena na dvě části. Na plánním zasedání bude velmi omezená účast výboru pouze na předsedy a koordinátory a plenární zasedání potom eh, bude pokračovat, kde eh, už se toho budou moci zúčastnit i naši stálí zpravodajové. Hlavní téma této konference je role Evropského parlamentu v externích akcích Evropské unie. Další bod je odpověď vysoké představitelky Frederiky Morgerini místo předsedovi komise, místo předsedkyně komise na dopis předsedy Langeho a Broka před summitem s Japonskem. Vysoká představitelka tedy odpověděla na dopis eh, pana Broka a pana Langeho. To se eh, tedy eh, řešilo před summitem s Japonskem, kam jela komisařka Mastremová. A šlo tady o budoucí směřování strategického partnerství mezi Evropskou unii a Japonskem. Upozorně také na to, že tento summit naší celou řadu otázek, které se mají promítnout do obchodních vztahů s Japonskem. Tolik tedy konec sdělení předsedy. Čekáme také na pana BGH, který je zpravodajem. Mm, na rozpočet pro rok 2016. My už jsme k tomu přijali stanovisko, ale určitě se mnou budete souhlasit v tom, že ve světle událostí z minulých týdnů, tedy ve světle migrace a všech těch otázek, které bychom měli řešit, pravděpodobně v nadcházejících dnech vyvstane možnost, abychom na výborech eh, diskutovali o změnách tohoto rozpočtu roku 2016, tak aby Evropská unie mohla řešit všechny problémy, které s tím souvisejí. A pokud eh, s tím budete souhlasit, eh, kolegové, tak bych poprosil pana Bégeho, aby k tomu něco řekl jako zpravodaj, ale já jsem také se sekretem o tom teď diskutoval a sice, že pozměňovací návrhy našeho výboru už teď nejsou možné, protože naše diskuze už proběhla, ale jednotliví poslanci pořád mohou předkládat pozměňovací návrhy. Ta lhůta je 3. září v poledne, takže budete-li mít eh, nějakou podobnou iniciativu, no pokud několik poslanců eh, se na tom dohodne, tak eh, na to máte ještě ty následující dva nebo tři dny, tedy až do třetího a určitě pan zpravodaj nám k tomu ještě eh, dá více podrobností. Tolik tedy sdělení předsedy a teď Bod číslo 4. Prezentace studie hodnocení a rozhodnutí přijatých v rámci politiky na ochranu obchodu v roce 2014. Již před dlouhou dobou parlament přijal usnesení, kde žádá komisi, aby Eh, předkládala pravidelné zprávy o svých aktivitách v oblasti obchodu. Tehdy to mělo eh, dva cíle, aby parlament zlepšil transparentnost a komise tedy by měla skládat své účty se opatření přijatých v této oblasti a poté také tato každoroční zpráva měla být jakýmsi prostředkem, jak komunikovat širší veřejnosti Eh, potom eh, následně k tomu byla přijata celá řada dalších eh, usnesení. V nedávné době tento výbor také věnoval velkou pozornost nástrojům externího obchodu a to z toho důvodu, že se mají modernizovat dohody o volném obchodu. Největší takový případ, o kterém se diskutuje, je Čína, jde o přistoupení Číny k Světové obchodní organizaci a o přisouzení e, statutu tržní ekonomiky. A proto je potřeba, abychom pravidelně tedy zkoumali této zprávy komise, proto jsme také požádali od e, našeho dělení pro politiky o studii. Pan doktor Helmut Vernut, který pracuje v Bonu ve Světovém obchodním institutu, je jedním z autorem této studie je také eh, velmi eh, známý praktik této oblasti, vyzná se v používání těchto obchodních nástrojů, takže já bych chtěl jako první dát slovo panu Vermutovi na 10 minut a po této prezentaci bych potom chtěl zahájit diskusi se zpravodají a potom i s ostatními členy výboru. Takže pane Vermute, prosím, máte slovo. Thank you very much, Mr. Děkuji, pane Winkler jak si možná někteří z vás vzpomínáte, tak jsem připravoval také studii pro výbor INTA v uplynulých letech týkající se otázky modernizace, tehdy se to týkalo perspektivy z exportérů a importérů a těch, kdo mohou být, se stát obětmi antidumpingových opatření eh, Evropské unie, ale teď jsem měl pochopitelně E, odlišné e, zadání a, a to byla analýza předchozích práv Evropského parlamentu, ale jak víte, tak já jsem člověk, e, jak se praktik tedy, víte, že jsem se účastnil mnoha těch případů, které řešila Evropská komise na straně uživatelů, importérů, exportérů. Takže to jenom, abyste z hlediska transparentnosti tedy věděli, jak, z čeho e, vycházím. Ta studie byla, byla k dispozici u vchodu a sestává se v podstatě ze dvou částí. Je to jednak vyhodnocení e, posledních dvou e, zpráv, tedy těch aktivit Evropské unie v, té, v této oblasti, to znamená v oblasti ochrany obchodu. Jsou to určité Eh, změny, které konstatujeme, to je v druhé části té studie, a některé z těchto eh, změn jsou daleko sáhlé a přitom je neřeší ta výroční zpráva komise, což ukazuje, že eh, výroční zprávy, i když jsou do určité míry užitečné, tak je důležité také, co v nich není. První otázka je vyhodnocení ehm, komise. Podíváme se na zprávy z roku 2012 a 2013, protože z roku 2014 jsme ji dostali k dispozici až v srpnu, až před měsícem. Eh, ta studie ovšem byla dokončena už dříve a tam se eh, tedy hovoří, takže zatím budeme hovořit o 2012 až 13, což Eh, zahrnuje i ten případ solárních panelů, který pan Winkler zmínil v úvodu. Eh, základem, jaksi východiskem je usnesení Evropského parlamentu z roku 1981, velice eh, staré, kdy, kde se říkalo, že Evropský parlament je jakýmsi dohlížitelem na evropský veřejný zájem ve vztahu ke komisi a jejím akcím. A cílem těch výročních zpráv TDI by tudíž mělo být stát se jakýmsi eh, nástrojem komunikace komise se širší veřejností. A s přihlednutím k té poslední zprávě, tak naše studie analyzuje 31. a 32. zprávu podrobně, kde se řeší um, tedy ty aktivity za rok 2012 až 2013, jak jsme již říkali. Teď jaké jsou hlavní nedostatky? A já se omezím pouze na jakési schrnutí, protože zprávy samotné jdou pochopitelně do větších podrobností. Takže jednak výroční zprávy jsou vydávány s obrovským spožděním. Průměrné spoždění za posledních několik let je 12 měsíců. To znamená, že když v prosinci eh, tedy končí rok, tak zpráva za ten rok bude k dispozici až v prosinci příštího roku. Myslím, že k tomu není vůbec žádný dobrý důvod, protože hodně z těch zpráv jsou standardní a statistiky, které jsou hlavní podstatou se aktualizují neustále, často i čtvrtletně. Takže já nechápu, proč by se tyto studie eh, měly mm, zveřejňovat nebo být k dispozici s tak velkým prodlením. Dále formát. To je eh, taková, eh, řekl bych, šablona, kdy vlastně z 80-90% je to úplně to samé, jenom se aktualizují čísla. Ale prostě formát je úplně stejný, témata jsou stejná a diskuze je také stejná. Je tam eh, mnoho technických podrobností, ale jenom eh, v několika vybraných eh, případech. A to, jak jsou ty případy vybrány, není jasné. Za třetí, nehovoří se tam vůbec o účinku na zájmy Evropské unie těch opatření, i když, když se podíváme na to, k čemu měly od začátku sloužit tyto zprávy, tak to bylo právě sloužit veřejného zájmu, zájmu který, o kterém se tady však příliš nehovoří. Dále, důležitá záležitost chybí informace o obdržených stížnostech a o zamítnutí těchto stížností. Ti z vás, který, kteří se e, nějakým způsobem e, angažovali v těchto Eh, jednotlivých případech, tak víte, že se že komise odmítne asi 50% stížností, které obdrží, to je eh, standardní eh, odpověď komise, když se jí ptáme, ale protože je to důvěrné, tak se nedá zjistit, jestli to je pravda nebo ne. Proč to komise říká? Chce ukázat, že je tu tedy vysoký standard srovnávání ještě před za početím řízení. Například ve Spojených státech přijmou eh, orgány prakticky všechny stížnosti a pak hodně z nich je ukončeno, vzhledem k tomu, že nedošlo k žádné škodě, ale prakticky všechny stížnosti jsou přijaté. Zatímco v případě Evropské unie 50% stížností je zamítnuto, alespoň podle slov komise. Pak více případů vede k eh, uplatnění ochranných opatření. Takže logika je taková, že Eh, předběžné, předběžný screening je eh, důslednější, aby se mm, ukončily případy, které jsou bezpodstatné již od začátku. Velmi často dochází v Evropské unii k jednom jevu, k jedné věci a to, že v mnoha případech uprostřed nějakého šetření se případ v podstatě eh, ukončí, protože se ta stížnost je stažena. To znamená, stěžovatelé někdy ukončí, přeruší, stáhnou svoji stížnost a v takových případech je rozhodnuto o skončení řízení. Což samozřejmě dává smysl, protože vychází to ze soukromého sektoru, že pokud soukromý sektor iniciuje takovou stížnost a pak uprostřed případu se rozhodne e, že stáhne tuto stížnost, no tak není, komise nemá jasný základ eh, k tomu, aby pokračovala. Ale nevíme, proč k tomu dochází. Možná proto, že ten případ byl starý, eh, slabý příliš, nebo že eh, je komise informovala, že nedošlo k žádné újmě, nebo protože došlo možná k nějaké dohodě mezi exportéry a domácími producenty, což by nebylo dobré pro spotřebitele, ale protože se to nezveřejňuje, tak prostě jenom eh, je v úředním věstníku na půl stránky stručné eh, oznámení o stažení a ukončení šetření, ale žádné další podrobnosti. Takže my, jakožto veřejnost, eh, vůbec nevíme, proč v tolika případech dochází ke stahování. Chybí dále informace o vyšetřováních OLAFu, přičemž v případě těchto eh, případů obchodních opatřeních, když se uplatní nějaké opatření, protože došlo k újmě v důsledku dumpingu, tak samozřejmě pak tato opatření musí také platit. Pokud máme třeba clo, které se pak neuva, ne, skutečně neuplatní, no tak to, je, to se z toho stává fraška. Takže pokud vycházíme z toho, že ty dumpingové a jiné případy dávají smysl, a, hm, a následně eh, uvalená cla nebo eh, dávky, tak pak by mělo dojít k jejich vynucení. A k takovému vynucení může dojít prostřednictvím různých postupů na, s tím, že eh, víte, že teď probíhá jeden velký případ u těch solárních panelů. Je to proti obcházení těchto nařízení, je to z případu Číny a Tajvanu, je to Eh, publikováno, takže myslím, že je to transparentní. Ale zároveň OLAF eh, provádí vyšetřování eh, v kontextu celních podvodů, třeba falešných prohlášeních o původu nebo chybné klasifikace výrobků. A my většinou říkáme o falešném prohlášení původu. Takže třeba nějaký produkt z, Čína, z Číny do Tajvanu který pak, nebo do Hongkongu, a pak ty výrobky jsou označeny za hongkongské nebo tajvanské, takže není uplatněna eh, ta eh, dávka proti dumpingu, proti dumpingová. Eh, když je podezření, že k tomu dochází, tak Olaf provede šetření, ale ta se nezveřejní. Čas od času Olaf vydává tiskové zprávy, ale samotná šetření či jejich výsledky zveřejňována nejsou vůbec ze strany OLAFu. Takže tady vnímáme velkou mezeru z hlediska transparentnosti, protože nikdo vlastně neví, co se přesně děje. A konečně e, další nedostatek zprávy je, že se nehovoří o změnách postupů komise. A to je další část mé studie, o které budu hovořit dál. Takže změny postupu komise, které my zaznamenáváme a o kterých ví i komise, se ve výroční zprávě vůbec eh, neprobírají. Jakých změn jsme si všimli v uplynulých letech? V současné době je mnoho vyšetřování proti, proti dopa, eh, dotacím eh, v proti eh, některým zejména tržním ekonomikám. Měli jsme například proti Číně takováto opatření a proti Větnamu. To je nový trend. Případy proti dotacím, eh, proti netržním ekonomikám. Původně se koncepčně předpokládalo, že to není možné, protože technická charakteristika tedy eh, ne, netržní ekonomiky je, že to vlastní všechno vláda, takže eh, logicky by vláda dotovala sama sebe, což se zdálo, že koncepčně neprochází, ale pak Spojené státy tento přístup zrušily v roce 2007 a Evropská unie následovala o několik let později. Takže teď je mnoho případů proti netržním ekonomikám a Čína je asi hlavním cílem eh, Evropské unie. Předtím to byla Indie, eh, nyní je to Čína. Když se podíváme na Indii a Čínu, tak případě Indii většina těch dotací jsou dotace vývozu. Naproti tomu Většina dotací v Číně jsou eh, dotace domácího charakteru, které nezávisí na eh, vývozu, ale na plnění nějakých jiných podmínek, které přímo nesouvisí s exportem. Za druhé, jak víte, jak řekl pan Winkler ve svém úvodu, Evropská unie se bude muset rozhodnout, zda udělí Číně statut tržní ekonomiky Přijde to na pořad v roce 2016 a e, od roku 2011 tedy došlo ke změně, kdy dřív byla udělované MT, e ale e, teď to bylo staženo, takže dochází ke změně postupu. Dříve možná několik firm dostávalo tuto výsadu ale v poslední době už se to neděje. A dále je určitý eh, nový trend započatý v roce 2013. Víte, že v Rusku třeba je dvojí, jsou dvojí ceny eh, v případě třeba plynu a elektřiny. To znamená, že oni vyváží za vyšší cenu, než, se, než prodávají elektřinu doma. A Evropská unie tradičně tudíž uspůsobila to vůči eh, ceně produkce. Když se zvyšuje cena produkce, jak se zvyšuje hodnota, tím pádem se zvyšuje i dumpingová marže. Do roku 2013 se to dělalo pouze eh, pro Rusko a Ukrajinu, ale od roku 2013 se tato praxe rozšířila a eh, vztahuje se také na exportní daně z Argentíny nebo z Indonésie. Dále od roku 2011 dělá komise další věc a to, že vybírá vzorek domácích producentů ještě před iniciací. Dřív se to dělalo až po iniciaci v průběhu šetření, ale teď se to dělá předtím, než se zahájí eh, případ. Tím, tím pádem dochází k tomu, že ještě před zahájením případu vlastně některé záležitosti už se dostávají do běhu, což pak znamená, že je k dispozici méně informací než dříve. Další případ, a to je spíše pozitivní prvek, komise dělá to, že normálně protidumpingová opatření se eh, dobu se uplatňují po dobu pěti let, ale někdy je to po kratší období a pak se rychleji dá přehodnotit situace. Poslední případ byly solární panely, kdy v důsledku dvouletého, eh, dvouletého období se to má přehodnocovat v letošním roce. Dále, komise vylučuje z rozsahu působnosti opatření některé produkty, takže vyšetření třeba ze začátku zahrnuje širší roz, škálu výrobků, ale pak na základě konsultací se zúčastněnými stranami mohou být vyloučeny některá opatření, která původně byla zahrnuta. Tedy některé výrobky mohou být eh, vyloučeny. To se eh, dělo eh, třeba v případě těch solárních panelů nebo ocely ve vztahu k některým složkám, které jsou používány k výrobě. Dále je větší konsistentnost ve výpočtu ziskové marže, kdy komise vypočítává i třeba tu um, marži té újmy, tak komise to musí vypočítávat na základě eh, jakéhosi cílového zisku pro evropské producenty. V budoucnu to bylo velice nejasné, co to vlastně znamená ten cílový zisk, ale v poslední době eh, na základě podnětů soudního dvora komise vytvořila konzistentní postup, kdy se říká, že je to zisk domácího producenta předtím, než došlo k dumpingu. To je konec mé prezentace. Ti vám děkuji za pozornost. Já vám děkuji, pane Vermule. Je samozřejmě, že já nemám tak eh, velkou pravomoc, jako má předseda tohoto výboru. Já ho tady pouze zastupuji, ale chci jenom připomenout všem kolegům, že studie byla rozeslána, je tady také k dispozici, můžete se tedy seznámit s jejími podrobnostmi. A předtím, než zahájím diskusi, tak chci říci, že i náš následující bod se týká podobné problematiky, kde budeme mít neveřejné zasedání, neveřejnou diskusi s zástupci komise. Takže pojďme nyní diskutovat o této studii a poté budeme probírat podobné téma s komisí. A nyní bych chtěl slovo Kristoferovi Fjellnerovi, který byl zpravodajem k těmto obchodním nástrojům. Takže Kristofere, máš slovo. Děkuji. Si myslím, že pořád ještě čekáme na radu, aby předložila své stanovisko a až do té doby asi jsem i nadále zpravodajem. Já každopádně chci poděkovat za vaši prezentaci, mám k tomu několik otázek. Za prvé mě trochu eh, překvapilo to vyšetřování OLAFu. Teď už jste to částečně vysvětlil, ale pokud eh, já si pamatuju nějaké vyšetřování OLAFu, tak se to týkalo toho bývalého vedoucího jednotky, který musel odstoupit, protože lobbystům různě neveřejně sliboval přijetí různých opatření v této oblasti. A O něm asi platili velmi nákladné večeře v dobrých restauracích. Nicméně existuje pořád několik otazníků týkající se toho statusu tržní ekonomiky. Ve vašem textu je částečné vysvětlení, ale já se chci tady, jestli jsem to správně pochopil, jestli to je věc, ke které se vyjádřil soudní dvůr. Podle mě minimálně třikrát komise odepsala podobné nebo stejné zacházení na tomto základě a dostalo se to k soudnímu dvoru. Dále jste byl kritický k transparentnosti a proto se vás chci zeptat, jestli byste mohl vysvětlit, jak se na to díváme tady v Evropě na rozdíl od Ameriky, protože tam například mají administrativní příkazy na ochranu, které advokátům dávají lepší přístup k dokumentu, ale s tím rizikem, že pokud uniknou nějaké informace, tak budou potom vyloučeni z advokátních komor. A proto by mě zajímalo, co si myslíte o tom, eh, jestli by podobný systém mohl fungovat i tady v Evropě. A moje poslední otázka Zmiňoval jste se o tom, že eh, nedochází ke stahování těch stížností. A mě by zajímalo, jestli víte o nějakém případu, že by komise něco takového udělala, kdyby například zjistila, že nedošlo k žádné újmě, ale že by to bylo na základě nějakých faktických dokumentů, že by ta společnost poslala stanovisko stahující tu stížnost na základě nějakých nových údajů. A potom mě zajímalo, jestli pokud něco takového neexistuje, tak by to v případě komise znamenalo čistou spekulaci, že něco takového se stalo. Je tedy rozumné předpokládat, že komise to bude potom uvádět v těchto každoročních eh, zprávách. To jsou moje tři otázky. Děkuji Kristoferovi. A teď zástupce eh, jednotlivých politických skupin, nejprve koordinátoři, jestli budou chtít eh, vystoupit. Pokud ne, tak eh, se obracím na členy výboru a Alessia Moska jako první. Hm. Děkuji mnohokrát. Já mám celou řadu otázek, které se týkají všeho po pořádku. To, co tady probíhalo, a netýká se to přímo textu komise, mě zajímá především, jaká forma opatření, po případě jaké důsledky z toho mohou vyplývat. Já bych tedy poté ráda k tomu ještě něco sama řekla. Ale ráda bych se dozvěděla ještě několik dodatečných prvků k té studii, bude-li to možné. Například ke změnám, k nímž došlo, nebo ty změny, které vy jste konstatovali na straně USA. To znamená, jak mezi tím nakládá USA s ochranou z eh, obchodních zájmů. Mohli bychom si z toho eventuálně udělat představu, jak se z toho poučit eh, i z tamních změn a do jaké míry eh, by existovalo jednotné eh, zacházení s tím. To je jedna otázka. Druhá otázka se spíše týká druhé části naší diskuse. Měla bych se na to zeptat komise, ale přesto se zeptám už teď. Na základě změn, které jsou teď zablokovány na radě, protože tady zatím neexistuje jednotný postoj rady. rada bych věděla, zda se tyto změny kryjí s lepšími údaji, které dnes máme a znamenaly by také kroku předu e, směrem k transparentnosti o tom bych se ráda ještě mm, zmínila v následující diskusi, protože jistě došlo k určitým krokům, ale to zatím ještě nestačí, aby my jako Evropský parlament bychom mohli přímo do toho mluvit na základě závěrů, které e, byly již udělány, abychom prostě mohli dělat bilanci, zda se to zlepšilo nebo ne. Helmut Scholz má slovo. I also want to thank Uh, for the present. I já chci poděkovat za vaši prezentaci. Pravděpodobně se k tomu vrátíme i u bodu 5 našeho programu. Musíme si nechat ještě nějaké otázky na komisi. A jestli jsem eh, správně pochopil vaši prezentaci, tak z toho vyplývá, že parlament nemůže plnit svou roli strážce těchto obchodních nástrojů vzhledem ke struktuře těch informací, které parlament má k dispozici prostřednictvím těchto zpráv od komise. Proto se chci zeptat, co byste nám doporučil, abychom požadovali vzhledem k tomu, že tady ta situace je takto zablokovaná. Kristof Fjellner říkal, že čekáme na reakci rady, ale nemusíme čekat úplně nečině A potom se chci zeptat na to, jaký je přístup jiných zemí k těmto nástrojům. Není to otázka protekcionismu nebo volného obchodu, ale je to také eh, někdy otázka obchodních válek. Myslím si, že to je logický nástroj? jak se to může dotknout některých odvětví evropské ekonomiky a jak bychom se v rámci VTO mohli, jak bychom mohli přistoupit v rámci VTO k modernizaci této oblasti. Děkuji, Helmute. Jsou tady ještě další zájemci o slovo? Pokud ne, tak eh, ještě dáme prostor komisi, pokud myslíte, že je potřeba zareagovat na něco ohledně této studie? Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl říct jenom několik eh, slov závěrům pana Velmuta. Popis, který se nachází v této studii a ta ty nedostatky, které se tam objevují, tak to rozhodně nerozporujeme, souhlasíme s popisem situace, nicméně úplně nesouhlasíme s jeho doporučeními a jestli mi to umožníte, pane předsedo, tak bych je chtěl v rychlosti projít. V zásadě jedno z těch doporučení říká, že by ty zprávy měly být překladány během tří měsíců, ale měly by být dvojnásobně rozsáhlé. To si myslím není úplně eh, v souladu a také by to nesplnilo účel té zprávy. Ten účel zprávy je poskytnout přehled o situaci. Rozhodně to nemá být inventář všech relevantních eh, opatření v této oblasti. Na to máme i jiné nástroje, které jsou potom eh, veřejně přístupné. Ty jsou k dispozici na našich stránkách, jsou to také rozsudky soudu, které si můžete najít na jejich stránkách, potom jsou to eh, další informace, které jsou k dispozici veřejnosti, což v okamžiku, kdy vznikala eh, potřeba Česká to zprávy 82, to tak rozhodně nebylo, ale tím si myslím, že eh, se vysvětluje to, že není potřeba všechny tyto informace uvádět do zprávy. Co se týče Eh, vyšetřování OLAFu, ohledně vyhýbání se požadavkům. To všechno musí být důvěrné a OLAF také musí oficiálně ujistit úřady těch třetích zemí, že všechny informace, které dostane, budou zachovány jako důvěrné. I tak ale samozřejmě, jako všude, i tady je možné něco zlepšovat. Ano, bylo by možné tu zprávu předložit dříve. Já vím, že v tomto eh, roce ta zpráva vyšla, byla zveřejněna již eh, v srpnu, tedy za polovinu těch průměrných 12 měsíců a možná, že příště to bude eh, možné předložit již kolem Velikonoc. Samozřejmě pokud tady bude více událostí této oblasti, tak o tom můžeme poskytnout další informace. A v případě diskuse o nějakém konkrétním případě samozřejmě můžeme také uvést podrobnější důvody, které nás vedly k těmto krokům. Takže eh, všechny ty poznámky autora studie jsou velmi vítané. Z našeho pohledu bychom mohli také položit eh, otázku panu Velmutovi, proč on zvolil těchto pět eh, případů, protože on nám položil také eh, podobnou otázku. Je, mohu vás samozřejmě ujistit o tom, že tady nedochází k nějakému politickému vněšování. Například, že by někdo rozhodl třeba v roce 2011 o tom, že není možné přidělit žádný MTI. A Všechno děláme v souladu s pravidly, ta pravidla jsou potom soudně také přeskoumána. Pokud je nějaký nějakým spekulacím, tak je musíme popřít. A co se týče těch protidotačních eh, případů, tak skutečně od roku 2010 je provádíme u těch netržních ekonomik, stejně tak aplikujeme adaptační metodologie. Nicméně mm, ten případ se ještě v Ženevě řeší. To eh, se týkalo Argentiny. A na závěr ještě musím eh, s panem expertem nesouhlasit. My si totiž nemyslíme, že to vzorkování v té úvodní fázi snižuje počet těch případů. To je optimalizace, o které je možné diskutovat, strany se k tomu vyjadřují a je možné to změnit. A někdy ano, eh, je to méně než pět let, potom je potřeba ten, eh, tu řadu těch produktů snížit. Ale chtěl bych také zdůraznit, že my tady hrajeme naši výkonnou roli na základě zákonu. To všechno je také soudně přeskoumatelné a to je z mé strany všechno. Děkuji zástupci komise a nyní se obracím ještě jednou na autora studie, pana Velmota. A já bych poprosil, kdyby se pokusil svoji reakci omezit na pět minut. Děkuji vám. Thank you, Děkuji vám, pane předsedo. Takže začnu těmi body, na které poukázal pan Fielner. Ano, skutečně e, upření toho tržního statutu je něco, co se objevilo vícekrát v Evropského soudu. Um, a nicméně je skutečností, že od roku 2011 nikdo s jedinou výjimkou nedostal MET a některé případy, které jsou teď nedořešeny před soudem, eh, některé firmy, které dostaly tržní status, taky tento status byl poté odvolan. Jak víte, jsou to soudní případy, které někdy trvá, trvají 4 až 5 let, ale máte pravdu, že to bývá eh, tedy spochybňováno. Pokud jde o důvody, stažení tohoto statutu, eh, tedy důvody stahování obecně, tak 90, na 99% komise ví, proč k tomu stažení eh, dochází, protože komise, já jsem s nimi v těsném kontaktu a oni skutečně prošetřují. To není jenom tak, že řekne, já se domnívám a pak přijmou nějaké rozhodnutí. Oni skutečně provádí Eh, hlub, hlubší šetření, takže já si myslím, že není možné, když někdo řekne, stahuji případ, ale nevím proč, neřeknu proč, tak oni to tak nenechají, oni to prošetří, stejně jako v případě dalších stran a zajímá je, proč k tomu dochází. Za třetí, jak dobře víte, nedostatek transparentnosti, který jasně vyplývá také z výroční zprávy, to je v Evropské unii problém. Problémem není jenom uplatňování nást, toho nástroje problémem je nedostatek transparentnosti. Tento problém přetrvává. Přijetí systému APO, jako je ve Spojených státech, by tuto transparentnost výrazným způsobem zvýšil. Paní Moska, myslím, řekla podobnou věc a paní Schulz, když se ptáte na americké postupy, Ani jeden z těch systémů není dokonalý. Evropská unie má některá silná místa a slabiny a Spojené státy také. Všichni se shodují na tom, že americký systém je daleko transparentnější než ten evropský. Všichni vědí, co se děje s tím případem, všechny zúčastněné strany mají přístup eh, k údajům informací. Samozřejmě, že eh, výsledky jsou často horší, dumpingové, dumpingová cla jsou někdy vyšší, daleko přísnější, ale ten proces je transparentnější. Takže to je klíčový rozdíl mezi Evropskou unii a Spojenými státy. Je však škoda, že mnoho eh, jiných zemí kopíruje evropský systém, to znamená ten nedostatek transparentnosti kopíruje potom Indie, Čína, Brazílie, Mexiko a ne vždy kopírují ten, ty dobré prvky toho systému. Ale pokud jde o transparentnost, tak tam eh, se řídí příkladem Evropské unie. Pan Schulz hovořil také o modernizaci, což je spíš pro to zasedání se zavřenými dveřmi. Pokud jde o modernizaci, tak na to nemám jasnou odpověď. Předložil jsem před dvěma lety pár doporučení ve své studii. Myslím, že výbor to zašel příliš daleko když měnil návrh komise a um, to je, myslím, asi vše, co k tomu mohu teď říci. Hafmeister řekl více věcí, ale když se ptal, proč zrovna tato e, volba těch e, sedmi prvků, je to proto, že to jsou ty, které mi, nám tedy člověku přijdou na mysli, když se podíváme na to, co se stalo v uplynulých několika letech. Pokud někdo ví o dalších změnách, já je rád zařadím do další zprávy, do další verze této zprávy. Děkuji vám, pane doktore Musi. A nyní náš zpravodaj Christopher se k tomu může vyjádřit, pokud chce. Děkuji. Nemám co dodat v tomto kontextu. Já vám tedy děkuji, děkuji vám za prezentaci. Myslím, že to, tím uzavíráme debatu na toto téma. Všem ne celé eh, to téma, protože v tom tématu budeme pokračovat i nadále. A teď začne ta neveřejná část našeho zasedání, takže prosím, pouze členy INTA a jejich asistenty, sekretariát, právní službu a um, uh, pracovníky, uh, aby zůstali. Uh, ostatní prosím, aby opustili sám. Prosím, učiňte tak rychle, protože nemáme příliš mnoho času. Máme pouze 35 minut na to neveřejné Eh, zasedání.